Ceriby mi rovněž sdělil, že vstoupil do frakce zelených. Příslušné maďarské orgány mě informovaly, že pan Janoš Ader, nově zvolený předseda Maďarské republiky, bude s účinností od 1. Eh, června eh, nahrazen panem Banky. Vítám ho srdečně a připomínám, že podle eh, odstavce 2 článku 3 má každý člen plné právo účastnit se jednání parlamentu, pokud jeho mandát nebyl prověřen, respektive nebyl předmětem námitek a za předpokladu, že pan Banky písemně předem prohlásil, že nevykonává funkci, která by byla v rozporu s mandátem poslance Evropského parlamentu. Srdečně vítám pana eh, Bankyho mezi námi. Dobrý den, pane kolego. Právní výbor, dámy a pánové, na svém zasedání 30. května 2012 prověřil mandáty eh, nových členů a týká se to